stejně jako e, příslušná zdůvodnění a stanoviska komise e, všechna dorazila. Názvy budou um, obsaženy v zápisu dnešního zasedání a zveřejněny. Tříměsíční lhůta, kterou disponuje Evropský parlament k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, začíná tímto zítřkem 16. lednem 2009. Rád bych vám sdělil, že Ehm, eh, to, co předložil Marko Kapato, kolegyně Kubická, Thomas Mann, Charles Tenok a eh, kolega Krupl, mm, eh, tedy jsou to prohlášení o